návrhu souhrného rozpočtu na rozpočtový rok 2015. Musím vám, kolegové, sdělit, že k tomuto bodu se nebude uplatňovat postup Catch the Eye a stejně ani se nebudou předkládat modré karty pro tuto rozpravu. To znamená, dostanou slovo řečníci, kteří jsou již na seznamu řečníku. A bez jakýchkoliv prodlev dám slovo zástupci rady panu Zanetimu. Prosím, máte slovo signor presidente onorevoli deputati signor commissario paní předsedkyně vážení poslanci pane komisaři je pro mne velkou ctí že mohu být přítomen abych vám představil názory rady k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 2015 který byl oficiálně schválen eh, letos v září. Jedná se tedy již o nový víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020 a jako takové tento rozpočet by měl být funkční, aby se mohly zrealizovat programy pro nejrůznější intervenční aktivity a aby se doplnily také aktivity, které již dokončují svoji působnost. Toto jsou tedy funkce rozpočtu, který bral uh, komise v potaz, když tento návrh připravovala. Je důležité také zajistit podstatnou finanční podporu ze strany Unie cílům pro růst a zaměstnanost, abychom plnili Evropskou strategii 2020. Rada také brala v potaz skutečnost, že je třeba financovat nejrůznější evropské iniciativy a to vše by mělo probíhat v kontextu udržitelnosti a rozpočtové um, korektnosti. Je třeba brát v potaz také možnosti národních rozpočtů a proto tedy to řešení rady jako takový si myslíme, že umožňuje splnění těchto cílů a že Evropská unie bude mít k dispozici rozpočtové prostředky na rok 2015, aby mohla splnit a své závazky a mohly se zahájit zase nové možnosti, nové iniciativy, vždy ale e, pod e, tím heslem e, řádné rozpočtové efektivity. Je důležité si uvědomit nejrůznější priority. To vše vyplývá také ze závěru Rady z 26. a 27. července. Máme samozřejmě, eh, musíme zajistit zdroje pro od další oblasti, eh, rozvoj komunikaci, eh, venkovský rozvoj. To všechno jsme brali v potaz jako naše priority. Rada si myslí, že vůči tedy návrhu Evropské komise by bylo zapotřebí šetřit v určitých rozpočtových položkách a to proto, abychom měli nezbytnou marži pro nezbytné zdroje, pro určité druhy výdajů, pro, řekněme, naprosto neočekávané skutečnosti, ke kterým může dojít. A Ostatně i toto vše bylo podloženo hloubkovou analýzou jednotlivých programů. Musíme brát v potaz reálné potřeby a také možnosti finanční absorpce pro rok 2015 toto vše bylo definováno tak, aby v reálném životě při konkretizaci tohoto rozpočtu nedošlo k problémům. Rada tedy počítá s rozpočtem na rok 2015, který i po těch příslušných škrtech, které jsme označili za nezbytné, tak tam došlo k určitému navýšení prostředků ve srovnání uh, s návrhem rozpočtu na rok 2014. Italské předsednictví bude spolupracovat s parlamentem i s radou tak, abychom se dohodli na tomto souhrném rozpočtu a vždy se budeme řídit duchem konstruktivní spolupráce, tedy tím dobrým duchem spolupráce mezi institucemi. A není tedy konkrétnější obsah počítáme s někými 145 miliardami položkami Eh, prostředků a 140 miliard v rámci plate. Eh, počítáme eh, s určitou redukcí 5222 milionů. Takže, jak jsem zmínil, přestože jsou tu tedy určité škrty v závazcích i v platbách, tak ve srovnání s rokem 2014, tedy s tím příslušným opravným rozpočtem, tu dochází o navýšení 2,4 miliard u závazku plateb a navýšení o 1,4 eh, miliardy uplateb, což odpovídá asi 3,3%. Myslím si, že je třeba zdůraznit, že postoj rady ovšem nevede k nějaké redimenzionaci rozpočtu Evropské unie i ve srovnání s tím loňským rozpočtem. Bereme tedy v potaz i nezbytná salda, i opravný rozpočet z loňského roku, tak jak jej navrhuje komise. Tady ještě ale tuto oblast rada stále ještě hodnotí a analyzuje. Takže Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout rovnovážného návrhu. Bereme v potaz celou řadu politických oblastí, socioekonomické aspekty a samozřejmě rozpočtovou disciplínu. Um, v příloze žádáme také komisi, aby předložila návrh opravného rozpočtu, a to nejen na úrovni uh, dotací, pokud tedy uh, se zjistí, že to bude nedostačující pro financování určitých položek, které nejvíce trpí uh, tím fenoménem zůstatku k úhradě tzv. RAL. Myslíme si, že na úrovni rady můžeme říci, že většina členských států souhlasila s naším návrhem. Já nebudu nyní zacházet do detailu ohledně jednotlivých položkách. Ty informace jsou k dispozici, pokud budete potřebovat více objasnění, ale i tady u těch jednotlivých položek ten princip, kterým Eh, jsme se řídili a přáli si zachovat určitou, řekněme, logiku, doplnění ve srovnání s předchozím rozpočtem, tak to vše je i nadále platné. Rád bych ještě zhrnul tři hlavní principy, které řídily naši práci na úrovni rady. V první řadě eh, je zapotřebí předvídat a mít nezbytné prostředky pro to, aby Evropská unie plnila hlavní cíle, tedy boj proti nezaměstnanosti mládeže, inovace, podpora malých a středních podniků, řízení mezinárodních krizí, řízení migračních toků a humanitární pomoc. Za druhé, je nezbytné, abychom i nadále bděli nad národními rozpočty to znamená, že je třeba dohlížet na administrativní výdaje existují určité schopnosti na úrovni EU, ale je třeba samozřejmě zaručit maximální efektivitu. A za třetí je nezbytné schválit opravdu rozumný rozpočet, který bude mít nezbytné marže pro případy právě naléhavých neočekávaných událostí. Italské předsednictví je přesvědčeno, že postoj rady představuje opravdu vyrovnaný kompromis, který v sobě sladuje ty požadavky nezbytných dotací, abychom čelili těm nezbytným výzvám, kterým Evropská unie čelí, no a pak konsolidaci veřejných financí. To samozřejmě neplatí nejen pro národní rozpočty, ale pro evropský rozpočet. Italské předsednictví bude spolupracovat s parlamentem i s komisí, abychom se zhodli nad rozpočtem na rok 2015. Budeme brát v potaz jeho potřeby, které samozřejmě vyjádří všechny tři instituce. A na závěr bych eh, chtěl poděkovat za vaši pozornost a jsem tu k dispozici, abych mohl zareagovat na vaše možné dotazy či žádosti objasnění. Děkuji a nyní zástupce komise, pan Dominik, prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji, pane paní předsedající, vážené posl- poslankyně, vážení poslanci, děkuji za možnost vás dnes oslovit. Než se pustím do svého projevu, chtěl bych Eh, stručně zareagovat na komentáře předsednictví k eh, tomuto budoucímu rozpočtu. Chtěl bych uvést dvě čísla, která vás vedou do širšího kontextu. Rozpočet na rok 2014, pokud bude eh, schválen se všemi změnami navrženými komisí, bude stále o 4 miliardy pod stropem plateb toho, co bylo schváleno v roce 2013. A rozpočet na rok 2015, pokud bude schválen tak, jak navržen komisem, bude stále o 2 miliardy euro pod úrovní rozpočtu na rok 2013. Takže jsme velmi vzdáleni toho, abychom se vrátili k úrovni výdajů, na kterou jsme byli zvyklí. A tudíž to, co bylo uvedeno, to je, že dochází k nárůstu rozpočtu na 2015. Ve skutečnosti, když to srovnáte, tak v nominálních údajích dochází k poklesu, ale s tím musím říci, že dnes komise musí zopakovat svůj postoj, své zklamání nad výkladem rady, co se týče rozpočtu na 2015. Komise řeší otázky jako obvykle, když eh, jsme konfrontováni s bezprecedentní situací. A v této klíčové chvíli rozpočtové procedury bych se chtěl soustředit na hlavní prvky. Návrh komise pro rok 2015 byl vypracován v kontextu plné výzvy. Výzev. Musíme investovat do programu, který podporuje růst a pracovní místa musíme schválit nové programy pro rok 2015 až 2020. A dostali jsme to za úkol v neposlední řadě Evropskou radou, což bylo potvrzeno jako cíl v červnu 2014. A největší obtíže se týkají plateb. Je třeba zajistit adekvátní zdroje pro financování politických priorit, na kterých jsme se shodli podle tohoto finančního rámce. Za druhé, Musíme také nalézt řešení a dostat pod kontrolu nedoplatky. Je třeba zaplatit účty, které nebyly uhrazeny za poslední období 2007-2013 a také uhradit platby členským státům a to v rozumném výhledu. Nemůžeme ignorovat ty pohledávky, které docházejí. Abychom dosáhli těchto cílů, komise navrhla využít maximální zdroje na rok 2015 a maximální flexibilitu, kterou předpokládá současný finanční výhled. A v souladu s politickými prioritami komise navrhuje pro růst pracovní místa a konkurenceschopnost, tedy oddíl 1a, nárůst o 5,8 v závazcích a téměř 30 v platbách. To je potřeba, abychom uhradili tedy škrty v poprvých letech. A přesto rada se vrátila ke své tradiční strategii a chce snížit závazky o půl miliardy euro a platby o 2,1 miliardy euro. A 60 škrtů se týká oddílu 1a, kde jsou ty zdroje, které by měly přispět růstu a pracovním místům. Zejména by měly řešit nezaměstnanost mládeže. U toho oddílu 1a ty škrty představují přes 1,5 miliardy. A snížení o 10% by mělo dopad na Horizon 2020 v rozsahu 600 projektů. 7 tisíc účastníků by tím bylo postiženo. A z velká část toho jsou malé a střední podniky. Podobně, pro, pokud je o naši vnější politiku a naše nasazení v, současné krizi, podstatné škrty 384 milionů euro jsou navrženy do rozpočtu komise. Potřebujeme plný rozsah platev pro rok 2014-2015, tak jak to bylo navrženo, a plné využití flexibility, abychom mohli situaci stabilizovat. Také musí existovat meze pro odklady plateb na další roky. Musíme v tomto kontextu zdůraznit, že to, co požaduje komise pro 2015, by mohlo stačit pouze, pokud budeme respektovat závazky pro 2014. Roční rozpočet realizuje víceletý finanční rámec a tyto priority byly rozhodnuty v rámci jednání o MFF. A nyní je třeba rozhodnout, jak budou realizovány v rámci ročního rozpočtu. Na pozadí současných zkušeností s nedostatečnými prostředky na platby v roce 2014 komise lituje postoje rady, pokud je o její výklad o rozpočtu na 2014. Rada se chová, jako kdyby situace vyžadovala obvyklý přístup a ignoruje současné priority a rozpočtovou situaci aplikuje dvoustupňový přístup. Nízká úroveň prostřeh na platby, které jsou povoleny, s tím, že dodatečné opravné rozpočty budou potřeba. My k tomu říkáme, že to není správný rozpočtový postup, protože nastává problém s likviditou. A já vás vyzývám, vyzývám parlament, aby vzal v úvahu tyto obavy při přípravě tedy čtení rozpočtu na rok 2015. Měli bychom spolupracovat, abychom prolomili tento začarovaný kruh a získali dostatek zdrojů pro rok 2015 od 1. ledna tohoto roku. A abychom mohli naplnit naše priority a být schopni řešit závazky z úplných let. A také snížit úroveň tedy těch zůstatků k úhradě. Návrh komise může pouze přispět ke stabilizaci situace v roce 2014. Pokud platby za 2014 budou také řešeny a opra- návrh opravného rozpočtu číslo 3 za rok 2014 požadavkem na využití marže 700 milionů a aktivace marže pro nečekané situace v rozsahu 4 miliardy euro, pokud toto tedy bude plně schváleno. Vývoj v oblasti příjmu dává možnost se ubírat tímto směrem. Mimořádné dotačné příjmy z pokud, které znamenají, že nebudou představovat tyto další náklady, tedy platby pro členské státy, a to je vítáno v, ve chvíli, kdy Situace v národních rozpočtech je složitá a to nám umožní získat kontrolu nad situací. Konečně je třeba se dohodnout na tom, že pokud chceme stabilizovat situaci, musíme využít veškeré flexibility, které jsou v novém finančním rámci a je třeba také řešit nepředpokládané potřeby. Těším se na meziinstitucionální jednání 24. září, abychom společně nalezli udržitelný přístup. A už nyní chci poděkovat parlamentu za iniciativu uspořádat toto jednání. A zejména chci poděkovat panu Artui, předsedovi rozpočtového výboru a zpravodajům pro rozpočet paní Gardia Zabal, paní Holmajer a, a panu Depre. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane komisaři, a nyní dám slovo první ze dvou zpravodajek, paní Holmajer, prosím. Paní předsedkyně, pane komisaři, vítám zde zástupce předsednické rady. Na začátku odpovídám tedy za ve jménem parlamentu a chtěla bych potvrdit, že v současné době vlastně vůbec nechápu postoj rady. Máme sedmiletý finanční plán, který jsme potvrdili a mám dojem, že rada ho už nezná, protože jsme ho nedávno odsouhlasili ale vlastně pro rada přijímá taková opatření, která nedokážu pochopit. Také za druhé říkáte, že chcete po, eh, pod, zejména tedy podporovat růst a proč třeba inovaci a proč tedy jsou krácení v oblasti inovace a vědy? Také zdůrazňujete, že bychom měli vytvářet a podporovat humanitární pomoc zejména v Sýrii ale také v této oblasti došlo ke krásení. Pomoc, rozvojová pomoc by měla být také navýšena a také jsou zde škrty, takže musím otevřeně říci, že už několik jednání, na který, kterých jsem se bohužel nemohla účastnit, ale eh, stále plývá, že máme faktury, které nejsou proplacené a je stále méně prostředků, které jsou k dispozici. Já bych si samozřejmě přála, aby rada ještě eh, jednou promyslela a sladila činy se slovy opravdu částečně tady toto nechápu, když slyšíme stále růst, podpora růstu, ale na druhé straně slyšíme, že dojde ke krácení v oblasti výzkumu a inovace, tak to znamená, že rada vlastně popírá to, co tvrdí. Co se týká ostatních sekcí, tam víceméně se držíme, nebude docházet k žádným zvýšením, pouze tedy k těm, na kterých jsme se na jaře eh, shodli. Má, máme zde ještě další dvě miliardy spojené se statutem poslanců, to jsme také odpovídajícím způsobem jsme se dohodli, že na druhé straně dojde k úsporám a že zůstaneme u této rozumné línie. Potom v souvislosti s Evropskou zahraniční službou bych měla také několik připomínek. Zde je problém, že vlastně eh, lidi nebo počet zaměstnanců tam narůstá, ale prostředky nenarůstají, takže zde zase dochází k určitému nesouladu a nerovnoměrnému rozdělování mezi komisí a Evropskou službou pro vnější činnost. Proto bych nechtěla, aby do budoucna jsme četli vlastně eh, projevy vysoké zástupkyně pouze na YouTube. Potom, co se týká Evropského soudního dvora, zde máme eh, závažné eh, důvody pro to, abychom splnili tyto požadavky. Jsou tam postupy, které trvají řešení těch sporů dnes až tři roky a to všechno má také finanční důsledky na E, rozpočet. Doufejme, že Evropský soudní dvůr konečně bude moci zaměstnat ty e, další soudce, které jsou jim slibováni už několik let. Děkuji. Thank you. Mrs. Holmeyer, and now give the floor. Děkuji paní Holmeyer a nyní dávám slovo paní Gardia Zabal, prosím. Děkuji paní předsedkyně, pane Zanety, pane komisaři Dominiku. Asi překvapí ta zhoda priorit, které má tento parlament, Evropská rada a pak ta vzdal, ten vzdalující se postoj ohledně rozpočtu, protože jak jste nás eh, vysvětlil a my jsme to již hodněkrát slyšeli, že jedna z těch priorit Evropské instituci by mělo být víc krize, podpořit růst, bojovat proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých. To jsou krátkodobá opatření a v dlouhodobějším horizontu můžeme hovořit o Evropě 2020 a o tom, aby Evropská unie byla konkurenční ve světě, ve kterém žijeme. A proto ale musíme něco změnit Musíme investovat, abychom byli konkurenční, investovat do poznání a proto je třeba posílit právě ty položky, jak se správně řekl, výzkumu, vzdělání, podpory malých a středních podniků, nebo také můžeme hovořit o infrastrukturách nebo o energetice, to je jedna z těch velkých výzev do budoucnosti Evropské unie. Ale když se podíváme na detaily a podíváme se na to financování, které ráda chce věnovat těmto položkám a to, jak to vidí parlament, tak tady jsou velké rozdíly, protože Uvidíte, jakých dohod eh, dosáhneme my. My tady hodně posílíme tyto programy a právě naopak oproti vám. Vy tam například škrtáte nějakých 199 milionů pro výzkum, další desítky milionů pro ten program na propojení Evropy nebo další miliony pro rozsáhlé infrastruktury. Takže to je opravdový protiklad mezi tím, co se rozhodne v naradě, co řekne ECOFIN co zaznělo na eh, radě v červnu loňského roku a pak to, jak nám to předložíte v rozpočtu. A to je tedy, co se týče závazku. A když se podíváme na platby, tam je to ještě závažnější, protože tak, jak nám předkládáte rozpočet, to vůbec nevyřeší problémy, ještě je stíží. 2013 jsme skončili s několika miliony neproplacených závazků a ne, nyní to ještě chcete o nějakých 10 miliard seškrtat. Vy říkáte, že je to proveditelné, ale my si myslíme, že to není proveditelné. Já nebudu zacházet do technických detailů, komise nám velice dobře vysvětlila situaci. Jen chci říct si dvě věci. Seškrtává Snižovat rozpočet a konkrétně platby to není úspora, to není šetření, protože nezaplatíte to, co dlužíme, protože neplníte ty dohody z finančního rámce a navíc se zpomaluje zavedení programů, které jsou naprosto vitální pro Evropskou unii. Je to dvojitá chyba takovéto školy škrty, protože jestli chcete vyřešit národní finance prostřednictvím seškrtání evropského rozpočtu, tak to se vám rozhodně nepodaří. Možná prostřednictvím nějakého malého škrtu na evropské úrovni by se nám podařilo na pomoci financím, no nevím. Uh, Myslím si ale, že tady neuznáváme ten evropský projekt jako takový. A na závěr žádám italské předsednictví, aby se opravdu pozorně podívala na tu problematickou položku plateb a aby se zaměřila na hledání reálných řešení. Pokud opravdu se budete věnovat těmto problémům, tak vám parlament bok po boku bude stát a pomáhat, abychom se vyhli dalším problémům. Děkuji paní Gardia Sabal a nyní má slovo pan předseda rozpočtového výboru, pan Artui. Děkuji. Eh, pane ministře, paní ne, komisaři, chtěl bych zdůraznit, že volby 25. května dali přísný výsledek. Euroskepse byla patrná a nezaměstnanost je velmi vysoká, zejména mezi mládeží. Populismus se ozývá téměř všude a Mezinárodní měnový fond a OECD se mají obavy ze stagnace v eurozóně. Skutečnou otázkou je, zda rozpočet Evropské unie může něco takového řešit a může obnovit důvěru. A abychom odpověděli, musíme vyřešit tři předpoklady. Za prvé, připravit revizi víceletého finančního rámce který byl schválen na konci roku 2013, který stanoví na 7 let stropy pro výdaje a také úroveň příjmu. Hlasovat ještě před odhlasován ještě před volbami. Tento výsledek nevyvolal stotožnění se voličů s, s tímto záměrem. Můžeme doufat ve změny před rozpočtem na rok 2015. Není snad naléhavé předložit bojový rozpočet eh, vzhledem k nejisté situaci. Je rozumné se uzavírat do rigidního rozpočtového tunelu, který je bezcitný vůči změnám situace. Budeme nyní řešit eh, platby za rok 2012-2013 a Evropa čelí kolapsu. A zbavujeme není rozpočet jakékoliv možnosti reakce. Jsme připraveni vytvořit maximální míru pružnosti již od roku 2015. Za druhé, chtěl bych eh, zvonit na poplach, pokud jde o rozdíl mezi prostředky na platby a závazky. K 2013 zůstatky neuvěřitelně rostou 24 miliard na konci roku 2013 a přesto smlouva zapovídá zadlužování se Unii. A přesto se zde zhmotňuje záludný dluh a tento začarovaný kruh je kruhem neodpovědnosti. Rozpočet EU je skromný, představuje sotva 1% HDP Evropské unie. A proto jej musíme naplňovat metodicky a koherentně jak, co rada navrhuje, abychom vyřešili problémy z minulosti a abychom vyrazili úspěšně ku předu? Jaké zdroje financí z těch 300 miliard investic, které ohlásil předseda komise 15. července, nemůže jít o akce, které by byly financovány trhy. Protože pokud Evropa chce vést, znamená to, že musí nést riziko. A takové riziko se musí vyjádřit v rozpočtu, protože každý uznává naléhavost situace, jak se to promítne do rozpočtové situace v roce 2015. Důvěryhodnost předsedy komise je ve hře. Já chci důrazně vyjádřit přání, aby rozpočet na 2015 nebyl pouhým prodloužením předcházejících rozpočtů pod značkou dalších škrtů v platbách. Evropa je v krizi, Evropa je ohrožena, byli jsme zvoleni, aby se Evropa napravila a abychom vrátili Evropanům důvěru. Děkuji, pane Artuji. A nyní rado, slyšeli jste otázky komise a kolegu, takže vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Takže, co se týká žádostí a příspěvku k víceletému finančnímu rámci, tak víme, že existuje hodnocení v polovině období, možnost revidovat, upravit ty údaje podle makroekonomického scénáře v dané chvíli. Samozřejmě není to ideální situace k řešení těchto otázek. Zde se musíme, eh, musíme hovořit o rozpočtu, o návrhu rozpočtu na rok 2015 a to vzhledem k současnému víceletému finančnímu rámci. A v této situaci se domnívám, že mohu říci, že v žádném případě nespochybňujeme priority, které byly stanoveny. Ale je potřeba také jasně říci, že v prováděcí fázi eh, toho rozpočtu. Samozřejmě budeme mít určitý stupňovitý postup eh, po fázích, to znamená postup, který se bude opírat o dvě zásadní věci, podle mého názoru. Za prvé, jak jsem se již pokusil osvětlit ve svém vstupním příspěvku, je tady stanovisko rady, které umožňuje rozpočtu 2015 být tedy vyšší než stávající rozpočet, tedy rozpočet na rok 2014 a samozřejmě nikoliv nižší než rozpočet, ke kterému bychom došli, kdybychom se opírali o poslední opravný rozpočet na rok 2014 předložený komisí. Víme, že na, na rok 2014 stanovisko rady se ještě hodnotí, ale co se týká roku 2015, tak stanovisko rady představuje výchozí bod, výchozí situaci, která je tedy považována za zkrátka ten hlavní výchozí bod vůči předchozímu rozpočtu. A na základě tady toho je zde potom další věc, to znamená prohlášení rady, která vyzývá komisi k tomu, aby předložila na rok 2015 opravné rozpočty, pokud by se tedy ukázalo, že je to nezbytné vzhledem k otázkám souvisejícím s platbami. Pokud jde o konkurenceschopnost, růst, eh, pracovní místa, tedy to je ta kategorie 1A, tak bych rád připomněl čísla. Protože stanovisko rady a stanovili jsme závazky na 100 miliard 17,1 miliard 323 miliard euro byl návrh komise. Došlo tam tedy k navýšení o 640 eh, milionů euro oproti rozpočtu. 14,2 eh, milionů eur platby, což představuje snížení o 1,3 miliardy oproti původnímu návrhu komise. Nicméně je zde navýšení oproti rozpočtu na rok 2014 a to o 2,8 miliardy. A domnívám se, že je důležité zdůraznit, do jaké míry nebylo naplánováno žádné snížení v návrhu komise u této kategorie. Pokud se tedy týká zdrojů právě pro malé a střední podniky, investice do výzkumu, vývoje, inovace, do programu COSME, ani ostatně do vzdělávání a rozvoje kompetencí v rámci programu Erasmus+ a také platby pro Horizon 2020, mechanismy pro propojování Evropy. Je zde určitá část snížení, kterou navrhla rada, které se tedy soustředuje na tato čísla, ale přesto je to navýšení oproti rozpočtu na rok 2014, například téměř o 60 navíc pro horiz- a u horizontu 2020 je to dokonce navýšení o 30 prostředků. Dále je pravda, že rada je si zcela vědoma zásadního významu rozpočtu Unie a jeho významu pro podporu růstu a zaměstnanosti, zejména v rámci stávající situace, kdy je nutné překonat tuto velice dlouhou hospodářskou krizi. Rada by chtěla zajistit vhodné financování zejména pro podporu zaměstnanosti mladých, podporu malým a středním podnikům, výzkumu, vývoje, inovacím, ale jak jsem již připomněl, rada také nemůže, mm, mm, musí prostě mít realistický postoj, musí vycházet také k procentu využití těchto prostředků v minulosti a také k předpokládané kapacitě absorpce evropských financí. Samozřejmě bych vám rád poděkoval za tuto velice zajímavou a konstruktivní diskusi. Jsem si jistý, že je důležité, abychom dobře pochopili naše vzájemná stanoviska a je to nezbytná podmínka k tomu, abychom dosáhli dohody na rozpočtu 2015. A myslím si, že dnešní rozprava je dobrým výchozím bodem. Italské předsednictví bude dělat vše proto, aby se nám podařilo v tomto konstruktivním duchu dospět k dohodě a co nejlépe splnit očekávání evropských občanů. Protože jsme si dokonale vědomi toho, že Evropská unie potřebuje rozpočet, který odpovídá očekáváním občanů a jsem si jistý, že z tohoto hlediska se nám společně s komisí a s Evropským parlamentem podaří najít tu zlatou střední cestu, abychom splnili tento cíl. Děkuji, tímto uzavíráme rozpravu na téma návrhu souhrného rozpočtu 2015 a následuje prohlášení Rady a Komise o strukturálním nedostatku prostředků na platby v rozpočtu programu Horizon 2020 a já opět předávám slovo zástupci Rady panu Zanetimu.